Přijdeme k bodu 9, ženy a digitalizace. Slyšení. Teď tady máme čas do 15.45. Nebudu přednášet nějaký dlouhý úvod, protože si chceme především vyslechnout naše experty. A já jim předám slovo. Mia Petra Kumpula Natry, první místo předsedkyně eh, organizace AIDA. Já vás velmi vítám a dávám vám slovo. Kumpula, you have the floor. Prosím, paní Kumpula má slovo. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji celému výboru za to, že se zajímáte o toto to důležité téma. AIDA také velmi podporuje um, vaši práci v této věci. Já budu hovořit tedy jako místo předsedkyně naší organizace. Mám dobré zprávy. Náš výbor se zabývá eh, genderovými otázkami a eh, postavením žen ve vedení společnosti. My jsme v září zvolili tři eh, místo předsedkyně a pět koordinátorek a máme čím dál více výborů v parlamentu, mm, kde očekáváme podobný vývoj. My jako evropský zákonodárce musíme udělat vše, co bude v našich silách, abychom ujistili k um, genderových otázek v EU. Uh, I don't know if that comes from you. Hello. Hello. Uh, hi, excuse me, do you hear me well? Is it from the European Parliament?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 Dnešní realita eh, přeteká i do digitální sféry, například ehm, určité genderové algoritmy, které vylučují ženy z plné účastní, účasti. Nemůžeme umožnit eh, genderové eh, tradiční nastavení z minulosti, ehm, aby pokračovalo i do budoucna. Algoritmy umělá inteligence eh, se používají stále častěji ve všech sektorech. A když říkám, že ve všech sektorech, tak eh, se na to musíme podívat, eh, musíme to nastavit tak, aby ehm, to bylo neutrální vůči veškerým genderům. A poslední připomínka, především pokud jde o digitální propast, tak tady můžeme opravdu hodně věcí zlepšit. Evropa stále ještě zůstává pozadu i za různými rozvojovými zeměmi, co se týče um, například inženýrství, eh, věd, matematiky a tak dále. Přitom toto jsou stavební kameny budoucnosti společnosti. Jsou to věci, které musí rozumět eh, a používat je jak muži, tak ženy. Existují nástroje Eh, které můžeme používat při nastavování systému už od začátku, tak abychom zajistili genderovou rovnováhu. Například eh, nějaký online kurz umělé inteligence. Eh, od začátku je to naplánováno vlastně už tak, aby se mohly účastnit ženy a výsledky ukazují, že počet žen a těch účastníků je stovky tisíc, V určitých zemích eh, se zúčastnilo eh, více než polovina žen. Takže i u technických záležitostí se mohou účastnit ženy eh, stejně tak jako muže. Doufám, že to slyšení bude dobré pro nás všechny a ráda se vyslechnu veškeré vaše příspěvky, vaše závěrečné slovo. Děkuji vám. Jsme velmi rádi, že toto slyšení um, probíhá i s vaší asociací. Je tady opravdu řada témat, uh, genderová propast, genderové aspekty obecně, takže je tady opravdu řada témat. A teď uh, první řečník, paní Marianne Dál, místo předsedkyně pro Master Microsoft Western Europe a je také členkou představenstva eh, Danish Foreign Policy Society. Já vás vítám a těším se na vaši prezentaci. Prosím, dávám vám slovo. Máte 8 minut. Prosím. Děkuji vám. Přeji všem dobré odpoledne. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že tady s vámi dnes můžu být a je skvělé, že tady máme tolik řečníků. Je to téma, eh, které je pro mě velmi důležité. Věnuji se mu celou kariéru. Ve stávající situaci pandemie COVID často eh, se mění eh, jaksi, situace a postupy, pracujeme z domova a rovnost je tady ještě důležitější. Největší socioekonomický dopad pandemie um, ukazuje, že se nám ještě uh, rozšiřují nerovnosti. Často uh, dochází k zastavení pokroku, nebo se ten pokrok jaksi um, vrací zpátky. A proběhla studie minulý rok, studie Microsoftu byl to jakýsi průzkum 11 eh, 500 eh, žen a dívek eh, v evropských zemích. Ehm, ptali jsme se na jejich zájem o technologie. Ehm, ukazuje se, že dívky do 15 let přestává zajímat technologie a vědy typu STEM. Prostě mají pocit, že technologie nejsou pro ně. A můžeme tomu předcházet ve chvíli, kdy um, budeme mít ženy, modely, takové vzory, které uh, budou moci následovat. Tento uh, průzkum není překvapivý, bohužel, a ukazuje to, um, jak podkopáváme zájem dívek v Evropě v technologie. A jde tady také o ekonomiku. Uh, jsem si jistá, že členové panelu i tohoto výboru znají studii komise z roku 2018, která ukazuje, že ženy že kdyby ženy eh, absolvovaly technické ehm, obory tak jako muži, tak by nám to velmi pomohlo s ekonomikou. Je možné toho udělat docela hodně. Můžeme to udělat i my jako technologické společnosti. Můžeme jak se snažit přitáhnout ženy a dívky do tohoto oboru, my eh, tuto odpovědnost bereme velmi vážně a snažíme se eh, dosáhnout pokroku v této věci v Evropě. Za poslední týden eh, proběhla, byla vypracována zpráva o diverzitě a inkluzi. Od roku 2016 došlo k navýšení ženských manažerek o 55 Eh, máme také navýšení, pokud jde o ředitelky a eh, pro eh, ženy v oblasti PR. Také je zajímavý, zajímavý ehm, navýšení podílu žen v těchto mm, profesích o 83%. Chtěla bych se zaměřit na specifickou oblast, hm, na umělou inteligenci. Máme zprávu z minulého roku, pouze 16 či 60 eh, pracovníků v oblasti umělé inteligence jsou ženy. A je tady opravdu obrovská genderová propast. Přitom toto je oblast, která představuje obrovskou příležitost pro eh, lidi, pro společnost, může pomáhat řešit eh, zdravotní otázky nebo klima. Omlouvám se, ale opravdu je tady hrozně špatné připojení a hrozně velké echo. Je potřeba bojovat proti sociálním nerovnostem a můžou nám k tomu pomoci nástroje jako umělá inteligence a další nástroje. Před několika lety eh, se hovořilo o automatizaci. Eh, máme například ehm, rozpoznávání obličejů a eh, přesnost je větší u mužů než u žen. anebo u automatických překladů, když si eh, vezmete větu, on je um, zdravotní pracovník, um, ona je doktor a necháte to automaticky přeložit do jednoho jazyka a potom zpátky do angličtiny, tak se vám to přehodí. Prostě očekává se, že to bude bílý muž, který zastává určitou profesi a máme spoustu dalších takovýchto příkladů v rámci umělé inteligence. Mohla bych tady pokračovat eh, do nekonečna. Umělou inteligenci využíváme stále více a musíme se tedy čem, těmto výzvám postavit. Eh, musí to udělat jak průmysl, podniky, tak zákonodárci. My si to uvědomujeme a pracujeme na tom. Podniky musí eh, být odpovědné za to, co vytváří. Musíme také vytvářet nástroje, díky kterým se ujistíme, eh, že bude umělá inteligence používána eh, řádným a vhodným způsobem. Teď máme šest zásad, podle kterých tedy se řídíme při vývoji našich softwarů. systém umělé inteligence opravdu musí být co nejdůvěryhodnější a nejodpovědnější. Mm, máme určité standardy, díky kterým eh, můžeme identifikovat eh, určité nerovnosti a můžeme proti tomu přijmout určitá opatření. A také eh, Microsoft má příslušný výbor eh, v oblasti výzkumu a zabývá se těmito eh, principy. Snažíme se to uplatňovat také v každodenní praxi, tyto principy. Máme tedy odpovědnost při vývoji softwaru ale zároveň tady tu odpovědnost mají i zákonodárci, protože tady existuje určitá regulace a je jí stále více, abychom zajistili také důvěryhodnost. Například um, to upravení rozpoznávání tváří, jsou tady rizika porušování například základních práv. My vítáme návrh Evropské komise, v této věci. Například eh, jasně stanovené a definované scénáře v oblasti používání umělé inteligence, tak aby to nevedlo k eh, poškození. Microsoft se také pokusí zhostit se své úlohy, aby eh, do tohoto oboru vstupovalo stále více žen a dívek a také zástupců menšin. Pokud to tak uděláme, tak si myslíme, že se nám podaří bojovat proti potenciálním problémům. Máme tady tady důvod být optimističtí. Díky umělým, umělé inteligenci můžeme e, zajistit svět, který bude lepší, bude spravedlivější a vzdělanější. Musíme ale monitorovat dopad těchto technologií na společnost, na konkrétní ehm, populace a musíme také eh, zmírnit negativní dopady na lidská práva. Jenom tak vybudeme společnost, kterou si přejeme. Regulace a tržní síly by měly postupovat ruku v ruce, abychom zajistili ehm, inovace, a abychom chránili um, lidi a celou společnost proti negativním dopadům. Já tady doufám, že budou všichni spolupracovat společně, abychom zajistili dobrou budoucnost a dobré postavení žen. Děkuji vám a těším se na panelovou diskuzi. Tlumočníci se ještě jednou omlouvají, ale připojení je opravdu velmi špatné. Now I... Děkuji. Prezentace Manuela de Lozo v čele eh, oddělení Machine Learning na University of Carnegie. Děkuji, máte slovo. Děkuji. Je mi skutečně těšením být s vámi. A dovolila bych si několik poznámek o umělé inteligenci a ženách eh, ve souvislosti s umělou inteligencí a digitalizací osobně. Já jsem profesorka v Carnegie Mellon přes 30 let, vedu oddělení strojového učení, čili machine learning a nyní jsem v čele velké výzkumné skupiny při JP Morgan Chase, což je velká finanční instituce, banka ve Spojených státech i mezinárodně. A jak se pozastavím nad, těch, nad těmi genderovými otázkami a i e, otázkou umělé inteligence. Slyšeli jsme skvělou prezentaci. Já se pokusím zaměřit na několik zásadních otázek. Umělá inteligence je věda o mnoha složkách. Jde o zpracování údajů řečových, vizuálních, různých dat, rozmanitost textových ehm, vstupů od blogů po e-maily. A pak jde o schopnost zpracovat tyto údaje. A možnost napojení na systémy umělé inteligence, které mohou pomáhat lidem při přijímání rozhodnutí. A v konečném důsledku pak mohou této, tyto systémy i přijímat rozhodnutí. Čili jsou to stroje, které ale projevují určité inteligentní vlastnosti. Hledání, machine learning a tak dále. Někdy to vnímají lidé pouze jako deep learning nebo nějaké chatboty, ale musíme chápat, že je to věda, která má mnoho aspektů. A jedna z věcí je, že ženy mohou rozvíjet své nadšení pro a zájem o tuto oblast mnoha různými způsoby, třeba o tu jazykovou stránku věci nebo mohou mít ženy velký zájem, co se týče třeba um, počítačové vize, zpracování obrazu. A je důležité při komunikaci s ženami, abychom demystifikovali umělou inteligenci jako něco neprostupného. Uvědomme si, že je to prostě po- kód počítačový, který řeší konkrétní problematiku inteligence. Pokud budeme schopni lépe projektovat integrovaný pohled na to, co to je umělá inteligence, tak víc žen, víc vůbec menšin bude mít důvěru, že je to něco, co se jich týká. Nechceme prezentovat umělou inteligenci jako něco, co může fungovat samo o sobě a dělat všechno samo. Budoucnost je v interakci mezi lidmi a umělou inteligencí. Stejně jako se potřebujeme mezi lidmi vzájemně, tak stejně taky systémy umělé inteligence. Můžeme je využívat ke zpracování informací, které potřebujeme k rozhodnutí, nebo například vyřízení nějakého bookingu, nějak, rezervace hotelu. Lidé to vnímají jako něco, co je vně náš, ale měli bychom eh, to chápat tak, že naším cílem je interakce mezi námi a umělou inteligencí. Za další otázka modelů. Modelů k následování. Ženy jsou velice citlivé, co se týče těch modelů, které se snažíme následovat, zejména jako ženy. Měli bychom v našem prostředí ženy zviditelňovat více. Když nabíráme zaměstnance, když se snažíme oslovit další, když se snažíme vytvářet příležitosti pro ženy a další, aby viděli, že jsou jiní a jiné ženy. V našich univerzitách, v našich vládách. Já jsem byla svědkem eh, této situace. Když vybíráme předsedkyni konference, nebo kdo bude předsedat konferenci, kdo bude dalším ředitelem, kdo něco povede, tak lidé mohou tvrdit, že nemají ženské kandidáty nebo kandidátky na tyto funkce. Ale to je chyba, to je špatně, existuje mnoho způsobů, mnoho příkladů žen v robotice, ve financích, umělé inteligenci ve zdravotnictví. Ale jde o snahu dostat ty ženy, i když je to třeba jenom pár žen, tak dostat je do viditelné pozice. Uvědomme si, že není, není těžké najít ženy a postupovat vyváženě z genderové perspektivy. Já vím, že jsem předsedala velké, velkou konferenci o umělé inteligenci před několika lety. A opravdu jsem dbala na to, aby všechno bylo 50 na 50. Půl na půl, aby všichni řečníci a tak dále, aby to bylo 50, 50%. A musela jsem samozřejmě eh, volat nějakým známým a ptát se jich, kde sehnat um, vhodné kandidáty, kde sehnat lidi, kteří by se toho zhostili, ale podařilo se by to, bylo to skvělý úspěch. Takže je důležité mít ty modely a opakuji, že je to o interakci mezi umělou inteligencí a lidmi. A poslední bod. Problém Problematika práce z domova. Což je relevantní z hlediska covidu pro všechny, ale zejména pro ženy. Je k dispozici mnoho zdrojů pro muže i pro ženy. My bychom na to měli stavět. Měli bychom vytvořit kulturu flexibility práce. Je to něco, co může být příznivější pro ženy nebo pro pečovatele v domácnosti. Ale žijeme tak či onak ve světě, kde dochází, kde bylo velké, ro, velký rozdíl mezi osobním životem a soukromým životem, ale teď v důsledku covidu nemůžeme pomíjet osobní život lidí. Takže schopnost pracovat z domova může umožnit lepší rozložení rovnováhy a může to posunout i roli žen ve vědě a v umělé inteligenci. A poslední poznámka. Je příklad toho, jak v Carnegie Mellon oblasti počítačové vědy se nám podařilo vyrovnat, vyvážit situaci z, z genderového hlediska. Dřív tam bylo 16%, 17% žen, studentek. A pak najednou došlo k posunu. A snaze změnit situaci. Než by se změnilo něco velkého. Ale místo, abychom najednou hodnotili tolik, eh, kolik mají počítačů a jakou mají schopnost se hackování a tak dále a programování, tak jsme se začali zajímat víc o to, jak jsou schopni lidé vést, jaká je jejich vize, jestli organizovali nějaký koncert, jestli byli v nějaké zodpovědné pozici třeba na eh, nějakém táboře letním. Prostě to, co ukazuje jejich ambice, vizi. To najednou bylo důležité kritérium při přijímání nových lidí. A jako takřka zázračně, jako mávnutím proutku, najednou se tam snadněji dostávaly ženy a teď máme 50%. Ale výsledky se nezhoršily nějak. Výsledky eh, při studiu. Spíš se zlepšily. Takže je důležité, abychom byli schopni se lépe zamýšlet nad eh, těmi kritérii při přijímání náboru zaměstnanců. Třeba v JP Morgan, kde buduji počítačový výzkum od roku 2018, tam je 40 lidí, 17 z nich jsou ženy. Takže je to možné. Umělá inteligence je něco, co by mělo být přitažlivé pro všechny, ženy rády používají technologii, Instagram, všechno. A jsou to spíš instituce, které eh, vytváří bariéry. Je tu tedy otázka těch modelů, změny eh, kritérií, interakce s umělou inteligencí a schopnost otevřít naší mysl přítomnosti žen ve všech oblastech. Já se, já jsem se vyjadřovala specificky k umělé inteligenci, ale neliší se to od dalších technických oborů. A Takže lze říci, že využitím daleko rozmanitějších údajů a zapojením žen do rozvoje budeme schopni řešit tu nevyváženost ve stávajícím systému. For your, uh... Děkuji vám za zajímavou prezentaci. A dalším naším řečníkem je Claire Fernandez a to je výkonná ředitelka Eidry. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem velice ráda, že mohu eh, se zapojit do vašeho eh, slyšení a reprezentuji zde EDRI, to znamená Evropskou federaci pro digitální práva a jakožto jediná zastupitelka, zástupkyně občanské společnosti. Já bych se tedy chtěla podívat na to, jak vypadá digitalizace z hlediska lidských práv, spíše než inovační a ekonomická. Komunikace utváří naše digitální budoucnost, takže Evropská komise vytváří vizi, že evropská společnost bude skutečně hnána motorem eh, právě digitálními technologiemi. Ale eh, je třeba říci, že digitální technologie mm, eh, nenaplňují zcela tady ten Eh, ten eh, život eh, žen a de facto jsou tady nastaveny tak, že spíše plní přání big techů, velkých technologických společností. Ehm, teď jde nám spíše tedy o ehm, lidská práva online, ať už je to nějaké pronásledování nebo šikana nebo sledování. Takže tady v tom potřebujeme něco udělat. Takže jak vlastně eh, ženy vnímají internet a technologie z toho hlediska umělé inteligence? A pak je tady otázka, co je vlastně za těmi zkušenostmi a co můžete udělat eh, pro to, aby se situace zlepšila vy jako členové Evropského parlamentu. Eh, internet a technologie ovlivňují ženy a bylo to už mnohokrát eh, diskutovány. A sice víme, že ženy a dívky jsou méně často online, ale mnohem častěji Eh, jsou vystavovány různému sexuálnímu obtěžování a to už vůbec nemluvím o eh, ženách, které jsou nějakým způsobem postižené nebo eh, genderově odlišné a podobně. V situaci lockdownu jsme zažívali to, že eh, chytré domácí technologie nebo aplikace, eh, které se často tedy používají ke kontrole dětí nebo zaměstnanců, tak de facto je možné je využívat k tomu, aby se monitorovala komunikace a aby se tady monitoroval každý pohyb eh, partnera, životního partnera a to také může vést k genderovému eh, násilí. Eh, také ženy se potýkají se eh, sociálním následování Často se stává, že například její obsah se maže z internetu, no a Eh, jejich eh, jaksi účast v online prostředí má eh, negativní vliv na jejich životy a z hlediska zažívají to například tedy v advokátky v oblasti feministické. Naši, náš výzkum EDRI a také Privacy International další tak ukazuje, že řada tedy Eh, sledovacích aplikací nebo fintech nebo sledování našich eh, eh, údajů o zdraví a podobně, tak to vlastně příslušný průmysl využívá k tomu, že vlastně vytváří takové naše mikroprofily a používají to také k manipulacím nebo eh, rozeznávání tváří a biometrika eh, skutečně se eh, může také používat ke kriminalizaci různých aktivistek nebo sexuálních pracovnic a tak dále. Umělá inteligence a automatizované rozhodování, jak už tady bylo řečeno, eh, může mít diskriminační vliv eh, v tom, že se že nám, že nám přistupuje jinak, nebo eh, když žádají spravedlnost nebo ucházejí se o práci. Jaké jsou tedy důvody, které zatím jsou? A já bych tedy vybrala tři důvody, proč eh, k tomu tak vlastně v kapitalismu dochází. Tak zaprvé je tady nedostatek, nedostatečné zastoupení a diskriminace v některých eh, eh, sektorů, jako je umělá inteligence, která tady vzniká z perspektivy bílého západního muže. Druhá věc je, že celý eh, obchodní model velkých technologických eh, společností. Eh, ten je vlastně postavený spíše na zájmech mm, poskytovatelů reklamy a méně na zájmech spotřebitelů, uživatelů. Takže tady vlastně mm, vidíme také obsah, jako je nenávist, pravě nenávisti a podobně. A to se velice šíří tedy po těch Eh, sítích a dále, je eh, důležité, aby se vlastně eh, do toho více promítal ten společenský kontext, poněvadž to už je vlastně implicitně součástí té umělé inteligence. My tedy de facto musíme to nějak řešit, nejenom tedy třeba kdo píše text, ale kdo tedy využívá Eh, a alokuje technologie. Eh, co můžete udělat vy jakožto člen Evropského parlamentu? Eh, možná, že bych tedy skončila s doporučeními v, z našeho výzkumu, ale také pokud se týče kriminální činnosti a podobně. Já bych chtěla podpořit tento výbor v úsilí o, to, o otevřenost internetu a nové obchodní modely. Minulý týden se na plenárním zasedání parlamentu schválila skvělá zpráva o Evropském digitálním aktu. A je třeba, abychom otevřeli tu dneska centralizovanou platformovou technologii potřebujeme zajistit, aby byla zajištěna eh, soukromí a to vlastně, aby to bylo už v samotné podstatě, v samotném designu eh, veškerých těch internetových aplikací. Eh, dále je třeba přijmout další legislativu, která systematicky změní ten průmysl reklamní a pokud se týče té umělé inteligence, je třeba a je důležité, aby se zabránilo zneužívání, aby se zabránilo určitých, eh, určité druhy jejího využívání, a to jak v soukromém, tak v veřejném sektoru. Umělá inteligence by měla pracovat ve prospěch lidí, ve prospěch žen a neměly by být, nemělo by tam být touhlací jsou inovace, která nemá etiku a tak dále, čili je třeba to regulovat. Také de facto je třeba, aby důkazní břemeno leželo na výrobci, na původci té technologii, v podstatě je třeba, aby jejich technologie byly eh, bezpečné, transparentní a aby byla vystopovatelná odpovědnost. Eh, také eh, je třeba říci, že v některých oblastech technologie prostě nebude nikdy přijatelná. Je třeba vlastně zabránit tedy takovým těm různým té, té podmíněnosti v něčí prospěch a v něčí neprospěch. Eh, tady tento sklon, eh, poněvadž eh, to se týká hlavně prostě sledování třeba určitých skupin obyvatelstva a podobně. A to znamená, že také nemůžeme akceptovat masové sledování, masové špiclování, ačkoliv to technologie umožňuje prostě musíme říct jasně, že to je nepřijatelné, že je to nezákonné a je třeba to eh, zakázat. Já budu velmi ráda pokračovat v této diskusi, ráda odpovědět na otázku a samozřejmě ráda vám poskytnu další podrobnosti, doporučení a detaily pro eh, tedy vašemu výboru pro příští zprávy. Děkuji paní Fernandez, děkuji všem, všem třem za prezentace. Bylo to opravdu velmi krásné z hlediska firmy, univerzity a e, občanské společnosti. To je dobrý začátek naší debaty. Uh, Mám tady několik přihlášek o slovo. Maria de Grasa Carvalho jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem řečnicím za skvělé prezentace a dovolte mi, um, abych um, poděkovala dobré přítelkyně kolegyni z univerzity. Um, jsme obě dvě z inženýrské školy nebo oboru a jsem velmi ráda, že tady Eh, s náma je tady má bývalá um, kolegyně ze školy a je mi také velkým vzorem. Někteří z vás to zmiňovali. Je tady jakási dobrá náhoda v tom smyslu, že se ve výboru také diskutovala genderová um, nerovnost u mest, u je to v, v parlamentu opravdu velká priorita, jak si přemostit ehm, tady tyto, tuto platové nerovnosti. Když se podíváme na data, tak ehm, je tady jedna důležitá věc. 3% mladistvých dívek podle jedné studie uvedly, že by chtěli být um, profesionálkami uh, v oblasti IKT nebo pracovat v této oblasti, až vyrostou. A toto je opravdu důležitá skutečnost. Jak už tady padlo, to rozhodnutí, čím se stát, co vystudovat, um, to padá někdy uh, v 15 letech. A Situace se v Evropě nezlepšuje. Máme pouze 17 studentek v oblasti IKT. V Evropě jsme velmi úspěšní v oblasti STEM, Máme velmi dobře nastavenou veřejnou politiku. U STEMu se zvyšuje počet žen a dívek, které studují eh, v těchto vědách matematika, fyzika a další oblasti inženýrství. A některé členské státy um, v některých oblastech, v některých členských státech eh, je tam většina žen a dívek, studentek ale eh, u IKT a umělé inteligence situace není tak dobrá a měli bychom se tedy na tyto oblasti zaměřit. Ve zprávě se také eh, udává to, co říkala Manuela Veloso, že potřebujeme nějaké vzory. Vzory eh, v rámci rodiny, školy a tak dále. A v audiovizuální oblasti eh, média, film, televize, tak to také hraje velmi eh, důležitou úlohu při rozhodování dívek. Já bych měla jednu otázku na panelistky. Co si myslíte, jaká konkrétní opatření bychom mohli přijmout, abychom se ujistili, že už eh, v rané fázi, v raném věku se budou dívky častěji rozhodovat pro IKT a budou chtít vystudovat tyto obory. Děkuji. Děkuji za tyto velmi zajímavé otázky. Paní Letao Marquez jako další a potom Margareta de la Pisa. Děkuji, Evelyn. Děkuji všem panelistkám za velmi zajímavé a velmi důležité prezentace. A chtěla bych také hovořit o jedné důležité věci. Už jsme hodně mluvili ve zvláštních výborech o umělé inteligenci, dívali jsme se na to z různé perspektivy, mluvili jsme o rizicích, ale také o příležitostech a výzvách. Umělá inteligence uh, umožňuje zlepšovat veřejné politiky a kvalitu života. A jednou z našich obav je to, že umělá inteligence eh, nemusí být jaksi zaměřená na lidi, na osoby a může vést k nerovnostem a diskriminaci mezi eh, ženami a muži. Aby se to nestalo, abychom měli i další dobré inovace v oblasti umělé inteligence, Eh, musíme mít transparentní algoritmy, musíme eh, respektovat etiku a potřebujeme regulaci. Ale už tak moc nediskutujeme o tom, eh, že bychom jak se podpořili doved, nebo měnili dovednosti um, lidí, kteří pracují v oblasti umělé inteligence. Potřebujeme uh, jakýsi multidisciplinární přístup v této věci. A um, e, paní Velos, vy jste, čas, vy jste už mnoho let pracovala v této oblasti, včetně robotiky. Co můžeme udělat, aby e, umělá inteligence e, byla jaksi lidskocentrická, zaměřovala se na lidi. Ehm, umělá inteligence by měla být jaksi nápomocná, ale pak jsou tady další aspekty um, například proškolování vědců, um, složení vědeckých a výzkumných týmů. Můžeme mm, něco tady v této věci změnit? Děkuji, Margareta Della Pisa a potom Fitzgerald. Dobré odpoledne, děkuji. Máme před sebou velký kus práce a měli bychom definovat etické i lidské hodnoty umělé inteligence. Nemůžeme eh, postupovat kupředu za každou cenu. Například při nastavování algoritmu um, se interpretuje osobní informace jako emoce nebo um, preference a potom to vede k sociálním hnutím a k manipulování chování lidí. To vlastně podkopává svobodu nás jako osob. Takže tyto praktiky proti těm bychom měli bojovat. Eh, zranitelné jsou především děti, mm, navíc eh, stále častěji a další dobu tráví před obrazovkami a to vlastně formuje jejich osobnost i do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám. Francis Fitzgerald. A potom další kolegyně Lukaševská. Hello, my apologies for Dobrý den, všechny vás zdravím. Já chci poděkovat našim třem řečnicím. Jsou to opravdu různé úhly pohledu. Business, vím, Marian, co všechno Microsoft dělá. Potom Manuela, ta se na to dívá z té akademické sféry a Claire eh, se dívá na ty výzvy a temnou stránku technologie. Eh, zítra EIG bude prezentovat index genderové rovnosti a eh, je tam i zaměření na digitální technologie, na to, jak se mění budoucnost práce a jaký to má dopad. Tento výbor vždy zajímala eh, digitální a genderová propast, nebo genderová propast v digitální sféře. Ehm, mám pocit, že to neúplně zaznělo od našich řečnicí. Mě by zajímalo, jak velké vám to působí obavy. Když se na to podíváte z makropohledu, já mám pocit, že se to spíše prohlubuje. A potom také platformy. Zajímá mě, co si o to myslíte z úhlu pohledu genderové rovnosti. A jak tuto propast řešit, zvlášť během eh, koronakrize, protože vidíme, jak je důležitá digitální sféra. A potom jsou tady velké skupiny žen Ehm, které jaksi si zůstávají pozadu, nemají k dispozici technologie, broadbandové připojení a tak dále. Co si tedy myslíte, že bychom v tomto mohli udělat, abychom um, jak si připojili i tyto um, vyloučené skupiny, e, ty marginalizované, které mají méně příležitostí? Děkuji vám. Děkuji. Alžběta Lukaševská a potom jiná Kajas. Halo, can you hear me? Ano, slyšíte mě? Eh, dobrý den všem, ano. Děkuji, děkuji. Chtěla jsem začít poděkováním Evelyn za podporu pro všechny ženy, které prospestují ve všech městech a malých obcích eh, proti eh, výroku ústavního soudu, který přikazuje ženám rodit děti, jejichž šance na přežití je prakticky nulová. Je to pro nás velmi smutný den a domnívám se, že ne eh, de facto eh, ne, ne všechno tedy mm, souvisí, ale také trochu tedy s eh, tím eh, digitálním, s tou digitální propasti, poněvadž tady máme, mm, mnohé ženy jsou tedy odkázány pouze na to, co se dozví v oficiálním tisku. U nás máme třeba mm, devět žen mezi tém programátorů. Eh, v sektoru IT pracuje 19 žen na každých 100 pracovníků. Eh, určitě tedy eh, ženy jsou také ohroženější ztrátou práce a to znamená, že jejich lepší kvalifikace v digitální oblasti jim může dodat vyšší šanci. Ale my se nejvíc setkáváme s tím, co řekla už Francis Fitzgerald, to jsou ženy z venkova. Tam nefunguje široko pásmé připojení, často nemají počítač, takže de facto nemají šance ani získat informace, ale ani navázat eh, spolupráci, prostě nemají tyto technické schopnosti, aby mohli Eh, se třeba eh, také dovolávat eh, podpory nebo pomoci v případě domácího násilí a podobně. Takže tady skutečně je taky velká a hluboká propast mezi městem a vzdáleným venkovem. Takže by bylo dobré, kdybychom to v našich debatách více zdůrazňovali. Samozřejmě bez kvalitního vzdělání a e, pokud se ani dívky ve školách nebudou e, učit digitálním schopnostem. Nezvykneme si na to, že digitál to není jenom mužská záležitost, tak e, bez toho se situace nezlepší. Čili i toto musíme podporovat. Prostě, aby ženy mohly najít své místo taky v těch nejlepších firmách, aby mm, nemusela hrát podřízenou roli ve společnosti. Myslím si, že tedy změna eh, způsobu vzdělávání, tak to je velmi důležité. Ještě jednou vás všechny zdravím a děkuji všem delegátům. Thank you so much. Please, Lina. Děkuji, Lina. Ano, já vás zdravím. Nedaří se mi aktivovat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 increasing uh, this segregation and this differentiation since we are using as well these stereotypes. So thank you very much. Uh, thank you very much. Uh... A závěrem krátká otázka z, ode mě, zejména na paní Veloso. Hovořila jste o té kultuře vzdělávání online. vaření, péče, počítače, jsou trošku zkušenosti z prvního lockdownu. Jaké vnímáte, že jsou ty největší výzvy, které bychom měli řešit? Samozřejmě nejvíc mě zajímají řešení. Tím jsme dokončili seznam řečníků a dáme znovu slovo našim odbornicím. Díváme se na čas, myslím, že čas máme, ale pokuste se prosím schrnout otázku za zhruba pět minut. Takže za, začneme Marian. Prosím, paní dáma, máte slovo. Děkuji, děkuji za velmi sympatické otázky a úvahy. Já se dotknu tří z nich. Co dělat, abychom motivovali a zapojovali ženy do technologie v různých fázích života? Musíme přihlížet jak velmi mladým, malým um, ženám v raném věku, a pak mít technologické zkušenosti, řekněme, na, na úrovni e, základních škol, abychom zjistili, co ty ženy, co ty dívky zaujme z hlediska technologie a jak udržet jejich zájem. Nemůžeme čekat ale, až e, mladí vyrostou, takže musíme přitáhnout ženy do k technologiím i z jiných oblastí, z humanitních a dalších, sociálních, protože je to stále důležitější. Ženy mohou hodně přispět, i když nejsou programátorky. Potřebujeme designérky, právníky, Musíme zapojit experty, aby se používala technologie správným způsobem v budoucnosti, aby to bylo dobré pro nás, pro všechny, pro celou společnost. Takže tady máme obrovskou roli. I my jakožto odvětví technologické, ale regulace mohou zrychlit tento proces. Co se týče umělé inteligence a jak se postarat, aby bylo zodpovědné, transparentní, transparentní umělá inteligence, tak umělá inteligence je v uvozovkách pouze rozpoznávání vzorců. Že umělá inteligence sama o sobě nevytváří žádné, žádná zaujetí nebo deformace, jako Například, když hledáme eh, hledáme ředitele a objeví se muž. Eh, to je možná proto, že většina z nich jsou muži. Takže tam jde o ten algoritmus, aby vždycky jsme měli rozmanitý soubor výsledku hledání. A tady právě umělá inteligence je spíš příležitost, ne past. Pokud chceme, aby algoritmy byly transparentní, férové, rozmanité, inkluzivní, pak máme příležitost rozbourat ty stávající deformace v těch algoritmů, jinak to jen posílí ty nerovnosti, které ve společnosti jsou. Že může to být způsob, jak vyřešit některé ty problémy, ale také to může některé problémy urychlit. A o to důležitější je správná politika a regulace. Abychom odlišili dobré a špatné vlivy algoritmu a umělé inteligence. Děkuji. Manuela Reloso, myslím, že na vás bylo také pár otázek, prosím. Děkuji. Já se vyjádřím k pár věcem, ale zmíním jednu věc. To myslím, že pro nás je velice důležité. Umělá inteligence je věda, která tu bude i nadále. Nezmizí. Takže musíme akceptovat skutečnost, že je to něco, co musí spíš vyvolávat naše nadšení, optimismus, musíme učit naše děti, všechny, aby se o tom víc dozvěděli. Kolegyně z Microsoftu to zmínil, zmínila. 14. 15. Eh, století, kdy Gutenberg objevil tisk a najednou se z čtení staly dovednosti, které nejsou jen pro mnichy, ale pro všechny. V důsledku technologického skoku. Nejprve číst a potom psát. Stalo se součástí naší každodenní potřeby. Něco přístupného. A takže my musíme vnímat tyto technologie jako něco, s čím se lidé musí seznámit. Ne z každého je spisovatel, básník a podobně. Ale všichni se naučí, naučili číst. Takže teď je opět určitá transformace, kdy umělá inteligence byla jenom něč, něčím, eh, čím se zabývali vědci a odborníci, ale my to teď budeme muset začít učit. Všechny, učit to naše děti, lidi z města, z venkova, Lidi musí chápat, že je to dostupné a že počítače to dokáží. Takže to je aspekt týmové práce. A řešíme také ten roz, ty rozdíly, problém margin, marginalizace. Myslím, že by byla velká chyba, kdybychom teď všem říkali, musíte programovat, musíte vědět, jak tohle a tohle funguje. Ne, všichni ne. Lidé musí eh, rozvíjet to, co je jejich vášeň. Chci být právník, architekt, každý musí rozvíjet to, co ho zajímá. Ale v konečném důsledku musí lidé aspoň chápat, že um, využívání počítačů při zpracování údajů, při pomoci tomu, co děláme, je k dispozici. Takže jsme tým člověka, který se zabývá třeba i sociální vědou, dopravou, nebo kanalizací, nebo klimatem, ale chápat, že IT a počítače jsou k dispozici a mohou zlepšit to, co děláme. Existence těchto nových pravidel, strategií, které nebyly k dispozici dřív, nyní jsou. A poslední věc, umělé inteligenci. My nejsme žádní diváci umělé inteligence. My jsme aktéři naší budoucnosti. A je tudíž naší zodpovědností rozvíjet AI, aby byla relevantní, aby měla správné hodnoty, správné dopady, ale je to nevyhnutelné, že je to fáze přechodu přes... Jsou lidé, kteří mají problémy zatím s přístupem, ale je to jako v případě telefonu. Také se to rozvíjelo, takže uvědomme si, kde jsme v tom vývoji, vytvořme politiky, které se budou zabývat tou transformací tak, aby ta budoucnost přišla. Ale je chybou, když v souvislosti s AI se o tom hovoří jako o jednom systému. Teď to možná má nějaké, nějaké nerovnováhy, nějaká zaujetí, ale důležité je, aby to byl proces určitého zlepšování učení online. Nejde o to, jestli teď to přijímá špatná rozhodnutí. Jde o to, jestli je to schopno se zlepšovat, jestli tu je zpětná vazba a jestli je to zlepšitelné, zdokonalitelné. Děkuji. Uh, tak ještě nám zbývá jedna expertka, paní Fernandez. Tak eh, prosím, máte slovo. Thank you very much uh, for the questions and... Děkuji za vaše otázky a děkuji paní předsedající. Já musím se vrátit tedy k problematice um, genderového rozdílu při přístupu k digitálním technologiím tak my třeba víme, že na internetu se také znásobují a rozmnoží e, e, různé předsudky a podobně. A e, třeba na Wikipedii máme zhruba jenom asi desetinu těch editorů, kteří přispívají, které se identifikují jako ženy. Takže tam skutečně je tedy taková ta genderová mezera a ukazuje se, že muži eh, mají o 29 vyšší pravděpodobnost, že se budou vyjadřovat v komentářích k ekonomickým a společenským eh, záležitostem. Pokud se týče zapojení žen do politiky, do života, tam to taky vidíme, ale v podstatě my se musíme také zabývat otázkami, jako je eh, profilování eh, nebo zaměřování se na nějaké skupiny v každém eh, v každodenním životě. Co se týče rozmanitosti, tak to je samozřejmě nezbytné všude, nejenom v oblasti lidských práv a digitálních práv, nebo mezi e, představiteli neprůmyslu, rozhodovacích orgánů a podobně. E, tady jde o to, aby, e, abychom měli strukturovaný způsob, jak tedy tu technologii využívat. Kdybychom měli zakázat a odstranit některá opatření a praktiky, které ovlivňují život každé ženy. Já třeba si vážím toho, eh, jak se na to dívá finanční sektor nebo eh, průmysl. Ovšem, myslím, že regulátoři eh, parlament musí zajistit, že technologie v podstatě nemůže jít dopředu, pokud se o ní nebude debatovat z toho společenského hlediska, poněvadž ono to ovlivňuje naše životy my v podstatě eh, nemůžeme jenom eh, napravit pár systémů, ale skutečně musí probíhat eh, řádná, důkladná debata. Také se domníváme, že když tady hovoříme o předsudcích a etice a napra, napravných opatřeních a Eh, té rozmanitosti, čili v podstatě nejde jenom to, abychom našli technická řešení na řešení na stávající jaksi deformace, zatíženost ve společnosti, ale nebezpečí je v tom, eh, že eh, digitál a umělá inteligence, že to je vlastně jenom o strojích, a domníváme se, že ty skutečné dopady na lidský život je třeba projednat eh, a regulovat. Děkuji vám. Děkuji vám za všechny vaše postřehy a odpovědi na otázky. Čili eh, je třeba dělat hodně ještě, pokud se týče dostupnosti a zapojení mladých žen a dívek, diverzifikace, eh, musíme jít dále do hloubky, čili je to opravdu hodně. A samozřejmě je to otázka, jak vlastně eh, ženy a muži by se z toho měli, do toho měli zapojit, aby prostě se mohli vydat tam, kam je srdce táhne, a aby všichni prostě opravdu mohli, aby tady bylo to zmocnění, eh, včetně tedy eh, umělé inteligence. Takže děkuji asociaci AIDA a budeme pokračovat dál. Eh, touto problematikou se budeme, budeme zabývat také dále. Děkuji také za účast všem poslancům, našim expertům a chci tedy uzavřít tuto, tento bod našeho programu. A než tedy uzavřu tuto část našeho eh, výboru, tak vám musím říct něco k hlasování. Od mnoha poslanců jsme nám eh, dostalo informací, že se potýkáme s technickými potížemi, takže na základě toho prodlužujeme termín pro podání eh, hlasovacích lístků. Hlasovací zasedání tedy neskončí ve 15.40, eh, eh, ale bude prodlouženo o půl hodinu, to znamená do 16 hodin 10 minut. Čili prodlužujeme hlasovací kolo o 30 minut a doufáme, že nám to technická umožní. Takže opravdu děkuji vám tím se dostáváme ke konci našeho dnešního odpoledního zasedání. Chci poděkovat také tlumočníkům, kteří, ano, uvědomujeme si, že při tom spojení není vždy jednoduché rozumět řečníkům. Někdy nám náslobí obraz, Eh, někdy to prostě nejde vůbec. Takže skutečně děkuji tlumočníkům a děkuji eh, našemu podpůrnému týmu, že nám umožnil eh, toto absolvovat. Takže já se těším, že teď se sejdeme zítra a těším se teda na prezentaci k indexu genderové mm, rovnosti v tomto týdnu genderové rovnosti. Takže eh, chraňte se a nashledanou.